Oceňuji vaši práci a těším se na shledanou. Dámy a pánové, tím končím tento bod jednání a dalším bodem dnešního večera je zpráva, kterou předkládá pan Fisas. Týká se evropského rozměru v oblasti sportu. Pane zpravodaji, máte slovo. Por su nuevo cargo. Děkuji, pane předsedo. A i já si dovoluji vám pogratulovat. Paní komisařko, ráda, rád bych poděkoval paní komisařce Vasiliu a také kolegům v kulturním výboru a stínovým zpravodajům z politických frakcí za eh, velmi plodnou spolupráci mm, vzhledem k tomu, k čemu došlo na tom fotbalovém stadioně v, v, v Egyptě, bych chtěl odsoudit takové násilí a chtěl bych také um, vzdát tichou vzpomínku těmto eh, obětem. Ve své zprávě jsem se snažil zohlednit ty věci, které jsou očekávány eh, v této oblasti. Lisabonská smlouva byla určitou revolucí v této oblasti. Máme nyní 106, článek 165, který je právním základem pro eh, naše eh, mm, opatření v oblasti sportu a proto vzniká tato zpráva která navazuje na Bílou knihu z roku 2007 a to je naše reakce z eh, parlamentu. Je to eh, zpráva, která vznikla z vlastní iniciativy a byla schválena 22 hlasy na, eh, ve výboru kulturním a dvěma proti chci říci hlavní body této zprávy. Je zde zásada subsidiarity, která uznává kompetence členských států, zvláštní povahu sportu, která je zmíněna v tom článku 165, ale není, není to univerzální princip, je třeba přistupovat k tomu podle jednotlivých pří, nápadů. Je potřeba také eh, brát ohled na nezávislost orgánů, které dohlíží na sport. Jaké jsou ty body, eh, které jsou hlavním obsahem zprávy? Za prvé dobrovolnictví. Tisíce občanů dobrovolně se účastní sportovních aktivit a přispívají k těmto sportovním událostem. A ty je potřeba podpořit. Eh, doping. Látky, které se používají dopingu, skutečně ničí sport a ničí společnost oblast je potřeba bránit jejich používání, eh, je potřeba řešit překupnictví v této oblasti, podvádění v této oblasti a plně respektovat sportovce. Zpráva vyzývá aby tyto látky měly stejný statut jako drogy a stejným způsobem byly potírány. Dále zde hovoříme o podpoře sportu ve školách. Sport by měl být součástí eh, osnov a sportovní eh, kariéra sportovců musí být doprovázena kvalitním akademickým vzděláním, tak aby se po ukončení kariéry mohli stát, eh, stát platnými členy společnosti. Rasismus, xenofobie se objevují ve sportu a musíme přijmout nové, nová opatření, abychom se se zbavili těchto negativních jevů na sportovních eh, utkáních. Sport je, přispívá k lidskému zdraví, sněžuje tudíž i náklady na zdravotnictví. Z tohoto hlediska je sport eh, důležitý, je také důležitým nástrojem pro integraci imigrantů a sociálně vyloučených a také pro integraci osob s postižením. Je třeba chránit eh, sportovní sázení proti neautorizovaným sázkám a také nezákonné dohadování výsledků předem. Je třeba trestně stíhat podvody ve sportu. Klíčové je aby komerční využívání pře, eh, přechodů bylo skutečně legální, tak aby výsledky z těchto, eh, prospěch z těchto eh, sportovních přechodů byl, nebo přestupů byl, šel tam, kam má jít. Chceme, aby byly chráněno kulturní dědictví, tedy původní sporty v našich zemích. To byly ty hlavní myšlenky a doufám, že dostanu vaší podporu. A nyní předávám slovo paní komisařce Vasiliu. za vážený pane předsedo, a rovněž dovolte, abych vám poblahopřála k vašemu zvolení. Já jsem komisařka, která je zodpovědná za sport a proto opravdu je mi nesmírně líto to, k čemu došlo v Egyptě dneska a právě proto, právě proto potřebujeme bojovat za zdravý způsob provádění sportovních aktivit. Ráda bych poděkovala panu Fisasovi, zpravodaji stínovým zpravodajům za jejich práci při přípravě této úžasné zprávy o evropské dimenzi sportu. Jsem nesmírně ráda, že Evropský parlament eh, vzal v potaz eh, návrhy, které přijala komise v lednu, které se týkají našeho sdělení v této oblasti. A my samozřejmě dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost implementujeme koherentní eh, opatření v oblasti sportu. A děláme to na základě konkrétních priorit, které jsme odsouhlasili s Radou i s Evropským parlamentem. Na základě sdělení Komise o sportu a pracovního plánu Rady tato nová zpráva parlamentu v podstatě vytváří velice solidní rámec politik, mm, který využijeme při přípravě této dimenze v, následujícím, v následujících letech. Dovolte několik iniciativ, které bude nebo které provádí Evropská komise v souladu i s návrhy z vaší zprávy, vašeho parlamentu. Jsou to různé priority, zdraví, oblast veřejného zdraví, účast na sportovních aktivitách, udržitelné finance, dobrá, dobré řízení, vzdělávání, školení, e, boj proti dopingu. Vytvoříme mnoho zpráv i s expertními skupinami, které jsme vytvořili na základě e, Evropského pracovního plánu, aby Eh, jsme se snažili vytvořit konkrétní, konkrétní ehm, věci, které budeme implementovat. Společně s doporučeními parlamentu implementujeme různé konkrétní kroky, které jsme oznámili v našem sdělení. Například studie ohledně financování sportu na místě, na místní úrovni, příspěvek k ekonomickému růstu, k zaměstnanosti v celé EU. Dále jsou to studie v oblasti mm, mm, fyzických aktivit, které podporují veřejné zdraví, ekonomické, legální aspekty transferu hráčů. Dále například mm, určitý repozitář v rámci EU, který by se týkal sportovních aktivit, dál sportovních agentů, statistiky v této oblasti. Díky podpoře Evropského parlamentu již eh, máme přípravné práce, zahájili jsme třetí rok těchto prací, bojujeme proti násilí, rasismu ve sportu, proti diskriminaci ve sportu. Snažíme se ehm, podporovat dobrou zprávu a řízení při organizaci sportovních aktivit. Tyto iniciativy ehm, budou mm, úspěšné, pokud, eh, jenom pokud zajistíme úspěšné víceleté financování, které bude podporovat tyto politiky parlament správně žádá to, aby komise přišla s ambiciózním rozpočtem pro tuto politiku v rámci budoucího víceletého finančního rámce díky vaší podpoře. Evropská komise připravila nový program, navrhla eh, Erasmus pro všechny, Erasmus for All, který má jednu rozsáhlou kapitolu, která se věnuje sportu, reaguje i na naše cíle Evropa pro rok 2020. Sport je ekon, mm, hraje roli i v rámci ekonomického, sociálního sektoru, hraje velice důležitou roli v těchto oblastech. Děkuji za slovo, pane předsedo. Komisařko, a nyní dovolte, abych vás všechny upozornil na to, že budu striktně dodržovat čas a budu odebírat slovo, protože jsme ve velkém časovém skluzu. Je 25 přihlášených do diskuze a následovat bude catch the eye a potom ještě jednominutové projevy. Čili prosím ještě jednou o striktní dodržování času. Nyní promluví pan Balc. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za vynikající zprávy. Za výbor hospodářský a měnový eh, já chci říci, že sport eh, samozřejmě kromě sociálních a zdravotních funkcí má také významnou hospodářskou roli a já jsem si jistý, že v této oblasti na evropské, hodnotě, na evropské úrovni lze vygenerovat přidanou hodnotu. Eh, samozřejmě je třeba si uvědomit, že sport podléhá subsidiaritě. Sport eh, je záležitost eh, lidí a funguje nejlépe, když je organizován národně, regionálně a lokálně. Evropská unie samozřejmě Eh, proto může maximálně vytvářet eh, právní rámec. Eh, to se také týká veřejných financí ve sportu, konkurence a využívání reklamy. Já jsem rád, že tyto aspekty se vyskytují ve, v textu a my ho podporujeme plně. Děkuji vám. Za váš příspěvek a za dodržení času. Nevidím tady paní Okoný. Další na pořadu byla paní Korhola, též ji nevidím, čili další řečník je pan Manders. Prosím na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že bych mohl využít eh, všechny tři minuty od těch kolegů, kteří tady nejsou. Já bych chtěl poděkovat panu eh, Fisesovi za předloženou zprávu. Já musím říci, že ve výboru INTA a v výboru právním byl eh, podán pozměňovací návrh, který se týká dialogu mezi komisí a profesionálními sportovními organizacemi. Škoda jen, že ho nepodpoří kulturní výbor. To znamená, že my nejsme schopni uznat, eh, že tedy profesionálové také musí ve sportu eh, respektovat ekonomickou legislativu. Například eh, eh, také je třeba, eh, nebo týkalo by se to minimální délky smluv a tak dále, nebo jejich zdanění. Čili máme tady spoustu věcí, které ještě nejsou řádně vyřešeny a myslím, že je tedy důležité, aby komise byla v dialogu se sportovními svazy, tak aby profesionální sport měl stejné podmínky a abychom si daho sportu mohli nadále užívat. Takže toto jsem chtěl tady říci. A jinak bych tady podpořil pana Fisase, ale přesto si myslím, že je škoda, že právě tento aspekt nebyl přijat. Další do diskuze pan Boskurt. Pardon, paní Emilie Boskurt. Pane předsedo, sport je nejdůležitější volnočasovou aktivitou pro milionu, miliony Evropanů. Je odrazem naší společnosti a povinností EU je nastavit takovou politiku a řešit existující problémy. Bohužel se zdá, že z návrhu, který které komise předkládá, že jsou tu dobré úmysly, ale ty se skutečně nemění, nepřenášejí do praxe. V roce 2010 800 mladých lidí bylo nějakým způsobem eh, zneužito ve sportovních profesích a to je potřeba, s tím je potřeba skoncovat. Eh, ta takové zneužívání registračních eh, systémů, tam je potřeba eh, mít etický kodex a černou jakousi černou listinu pro ty, těch, kteří se podílejí na takových činnostech. Ve sportu je spousta problémů a Evropská unie musí jednotně k tomu přistupovat a přijmout legislativu, která ukončí diskriminaci v této oblasti. Musíme vést cílené kampaně, které ukáží, že diskriminace je nepřijatelná. To je velmi důležité v době populismu a v době pravicového extremismu pachatelé trestné činnosti, kteří eh, fungují nadnárodně přeshraničně a to musíme eh, řešit. Sportovní, mm, eh, sportovní trestné činy se musí, musí být kriminalizovány. Asociace sportovní si musí uvědomit, že je třeba, aby spolupracovali s Europolem a Interpolem, Eh, je nutné, abychom měli jednotnou sportovní politiku. Ty první návrhy, které máme na stole, jsou vágní, hovoří o fair play a o bratrství. Eh, to jsou důležité věci, ale potřebujeme mít řádnou politiku. Dám paní Senišin na jednu minutu. Čili další v diskuzi je pan Skúria. Na dvě minuty, prosím signor <clears throat> presidente onorevoli colleghi ovviamente <clears throat> rinnovo gli auguri e i complimenti per la sua nuova elezione. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, vám také blahopřeji k vaší funkci, ale chtěl bych eh, poděkovat také panu zpravodaji eh, Fisovi, který odvedl skvělou práci a velice dobrou zprávu nám zde předložil. To je pro nás velice důležitý signál směrem ke sportu Velice dobře pan zpravodaj spolupracoval také se stínovými zpravodají a ten výsledek je pro mě skutečně potěšením. A já eh, myslím, že je dobře, eh, to chci říci paní komisarce Vasiliu, že je podle mého názoru dobře, že se tato dehata odehrává a na základě také eh, zprávy, která je předkládána v roce olympijských her, což je ten největší svátek sportu, kdy se spotem zabývá, sportem žije skutečně celý svět. Sport je také prostředkem boje proti diskriminaci. Nicméně eh, pro ženy tomu tak nevždy je, jak vidíme například v případě Iránu. My tedy musíme uvažovat také o tom, jak tedy se zachází s velkými prostředky ve sportu. My máme třeba eh, Evropské metropole kultury a podobně viditelné by mohly být tedy svátky sportu a já myslím, že tady jsme odvedli dobrou eh, práci. Pořadí je pan Ivan na dvě minuty. Bună seara, domnul președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului raportor. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, panu Fisasovi, protože byl opravdu nesmírně ochotný. Prodiskutovali jsme veškeré, mm, všechny části jeho dokumentu, snažili jsme se nalézt společné stanovisko, mm, jakýsi společný pohled všech z politických skupin a skutečně mm, pan kolega, kolegovi se povedlo dosáhnout tohoto konsenzu. Sport je nesmírně důležitým aspektem eh, eh, v Evropské unii, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a já bych rád poděkoval zpravodaji, protože jeho úkolem nebylo pouze mm, jaksi dohlížet na tuto oblast nebo hovořil o tom, jaký je stav sportu v Evropské unii. On se nesnažil pouze o nějakou prezentaci stávající situace. Naopak, tato zpráva obsahuje velice odvážné myšlenky, odvážné iniciativy a je zásadní, abychom se věnovali takovým citlivým otázkám, jako je například zneužívání nezletilých uh, sportovních uh, uh, akcí, dále je to, mm, jsou to sázky a tak dále. Sport není pouze rekreační aktivitou, sport má obrovský dopad na veřejné zdraví, na mm, vzdělávání, na snižování násilí, boj proti násilí, na ekonomiku mm, jako celek a na různé jiné oblasti. Sport přispívá k stabilní, kvalitní ekonomice. Pouze 1% rozpočtu programu er-, Erasmus pro všechny je věnováno sportu a to podle mě není dostatečné. Měli bychom sportu věnovat více prostředků. Si promluví pan Alward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 Uh, Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci a skutečně inkluzivní přístup. Uh, zabývá se celou řadou věcí sportovců, dobrovolníků, organizací a médií. Sport je důležitý pro evropské uh, občany, spojuje lidi a obohacuje naše životy. Evropská politika sportu není politikou harmonizace. Nejde o to, abychom Eh, odňali tu soutěživost a neměla, nejde o to, při, při, přítomnost evropské vlajky. Jde, je, to by všechno mělo být na členských zemích. Doporučení v této zprávě, podpora e, dobrovolníků, lepší přístup k, tre, e, k trénování, vzdělávání sportovců, e, odstranění dopingu a korupce. Tyto věci by neměly být za stěny zpráva. Vytváří dobrý rámec pro evropskou politiku, která je, se opírá o inkluzi všech hlavních hráčů. Zastupuji členský stát, který má největší dobrovolnické organ, organizace s milionem amatérských členů. Eh, mám za to, že eh, tato zpráva skutečně zdůrazňuje důležitost dobrovolníků, kterých je 35 milionů a ty zajišťují úspěch sportovních organizací ve všech společenstvích a Evropská komise by měla přidělit na sportovní politiku příslušné finanční finance. Je to nástroj, který překrývá různé politické oblasti, eh, aktivní stárnutí, zdravý životní styl a má také ekonomický rozměr a je to sociální fenomén, který spojuje veřejnost. Chci také zdůraznit důležitost novinářů a jejich přístupů na sportovní události. Veřejnost má zájem o takovéto události. Je to v zájmu veřejnosti, aby získávala nezávislé informace z těchto sportovních událostí. A nyní promluví paní Ždanoka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, kolegyně, rovněž bych ráda poděkovala panu kolegovi, jakož i předkladatelům stanovisek za úžasnou práci. Naše politická skupina vítá akci na evropské úrovni, pokud jde o sport. Vítáme to, že je to i v rámci sdělení komise. My podporujeme návrhy, které jsou v rámci našeho usnesení Evropského parlamentu. Nesmírně nás těší, že tato zpráva hovoří o obavách um, ztráty tradičních sportů a her jakožto důležité součásti našeho kulturního dědictví, různorodosti. Měli bychom udělat vše pro to, aby tyto tradiční hry, sporty, aby nevymizely, protože mnoho z nich je ohroženo. Samozřejmě, že jsou zde určité sociální aspekty v oblasti profesionálního sportu, mnoho sportovců, sportovky umělkyň má nejistou budoucnost na, po ukončení své kariéry. Toto je problém, který byl zúrazněn například u nás odboráři eh, v Lotyšsku, kteří se zabývají sportem a cestovním ruchem. Evropa by měla podporovat svůj sociální model, podporovat své, zlepšovat sociální standardy, například eh, i v oblasti profesionálních atlétů. Já doufám, že členské státy eh, budou, budou reagovat i na poli velice nízkých příjmů některých kategorií sportovců a eh, sportovních pracovníků. Měli bychom zde mít i určitý společný program, pokud jde o profesionální sportovce, um, trenéry. Proto podporujeme i stanovisko právního výboru, které volá potom, aby komise uh, iniciovala dialog s, s profesionální sportovními organizacemi v EU, tak abychom reagovali na různé problémy, rozdílu, pokud jde o zaměstnanecké kontrakty v těchto kategoriích v členských státech. Nyní na dvě minuty paní Emma McLarkin. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, bez pochyby sport má velmi důležitou roli v Evropě také pro zaměstnanost, tisíce pracovních míst, eh, zlepšuje zdraví milionům lidí. Já jsem taky velká sportovkyně. Já myslím, že eh, parlament by měl mít příležitosti, jak podporovat sport například v oblasti eh, dobrovolného sportu a tak dále. Bohužel tato zpráva je v tomto smyslu nevyužitou společnost s eh, příležitostí. Spíše je to jakási snaha, jak si Evropská unie může strhnout na sebe část popularity profesionálního sportu. Eh, zpráva se zabývá zejména profesionálním fotbalem. Velice málo se zabývá minoritními sporty nebo sporty amatérskými. Ano, je tady eh, boj proti dopingu, proti eh, sázkám a tak dále, ale já si myslím, že tady eh, máme spíše mezinárodní konvence, které s tím udělají více než jednotlivé členské země. Také se hovoří o speciálních daňových režimech, což ovšem zasahuje do pravomocí jednotlivých členských států a tak dále. Nejhorší je pokus to, aby, na národní tý, aby národní týmy na svých desech měly vlajku Evropské unie. Toto skutečně je návrh, který je naprosto nepřijatelný a také naprosto zbytečný. Sport má ve Velké Británii velice zvláštní pozici, speciální pozici. Je to vlastně identita, je to naše kulturní dědictví a skutečně dávat nám nuceně jinou identitu, to není přijatelné, ničemu to nepomůže, snaží se tím pomoct jenom Evropská unie sobě, takže já nemohu skutečně hlasovat pro tuto zprávu zítra. Děkuji za příspěvek, vidím vzadu e, zelenou kartu, prosím, přijmete paní McLarkin otázku? OK, máte slovo. Já bych jakožto podporovatel a sponsor eh, eh, dámského rugbyového klubu Cambridgeské univerzity možná to už nějakých 15-20 let je tato situace. Já bych navrhl kde mají mít to logo, jestli vpředu nebo vzadu eh, na svých tričkách. Chcete odpovědět? 30 vteřin. No, eh, ne, děkuji, nechci. Tímto se posouváme k dalšímu řečníkovi a tím je paní Vergia na 1,5 minuty. Merci, monsieur le président Děkuji za slovo, vážený předsedo. V Evropě sport, podobně jako jiné asociační aktivity, častokrát jsme se podívali na to pouze mm, jako záležitost ekonomickou. Ovšem, tato zpráva se podívá na sport především jakožto na fyzickou aktivitu, která má kulturní hodnoty, společenské hodnoty, hodnoty v oblasti zdravo, vleženého zdraví. Dále je to dobrovolnictví, dále jsou to záležitosti fiskální a tak dále. Tato zpráva je teda kvalitní. Ano, je to důležité důležité pro rozvoj, pro financování do masového sportu, redistribuce v oblasti eh, profesionálního sportu a i masového sportu. My samozřejmě chceme, abychom měli dostatečné finance, abychom ale měli přístup bez, diskrimin, bez nediskriminační přístup, abychom zde měli možnost spolupráce s různými partnery. Členské státy samozřejmě hrají důležitou roli. Jednak pokud jde o etiku sportu, pokud jde o, o zdraví sportovců, amatérských, ale i pro profesionálních Mm, bohužel zde ovšem dochází k určitým nedostatkům v některých členských státech, v různých ehm, sportovních aktivitách. My prostě eh, chceme, aby eh, stát měl určitý monopol v této oblasti, především pokud jde o konkrétní výsledky ehm, evropského a určité mm, právní eh, mm, rozhodnutí, která zde padla. Dále je to oblast ehm, rekonverze profesionální, dalšího školy školení, tréninku. Nestačí pouze ale slova, potřebujeme opravdu konkrétní kroky a potřebujeme, aby fyzické sportovní aktivity byly uznány, abychom uznali jejich hodnotu, pokud je o emancipaci jednotlivce a i kolektivu. Děkuji. Pane předsedo, Odstavec 101 zde uvádí, že má být eh, eh, evropská vlajka na sportovních událostech a na tričcích. Bude to na olympiádě, bude to Eh, na, na tričku anglického kapitána. Je to skutečně jenom propaganda a marnivost EU. EU nebyla nikdy tak nepopulární a přesto chceme tuto flajku vnutit sportovním hvězdám a tím se propagovat. Ale lidé to nevezmou. To, co se zde navrhuje, také porušuje pravidla sportovních soutěží. Rozhodnutí jedno, jedna organizace FIFA říká, že tým nesmí mít politické slogany, jinak to bude postihováno FIFA, Jaké právo má EU, aby takovým způsobem zasahovala do sportu a nutila země porušovat pravidla? To je pokrytické. Evropská unie je politickou organizací. Tady se říká v odstavci 20, že politická propaganda má být zakázána. To je hypokritické. A <clears throat> sportovci nosí eh, vlajku vlastní země, ale ne EU. Kartu prosím pana, pana eh, Natola, přijmete otázku? Prosím, máte slovo. Pane Natole, já s vámi souhlasím, ale myslím si, že, nejste že jste nezašel dost daleko. Je to skutečně ostuda a je to eh, neštěstí pro eh, fanoušky. Pokud tam bude evropská eh, vlajka, koho podporuje ten fanoušek, svoji zemi nebo EU? Nemůže podpořit EU, protože to není země. Já bych se s tím rád stotožnil. Evropská unie není země, je to falešný stát a my tady vytváříme něco velmi nebezpečného. Falešný stát, stejně jako sovětský svaz se může rozpadnout jed, jedním nebo dvěma způsoby. Buď mírově, jako Československo, a nebo krvavou revolucí, jako Jugoslávie, čehož já se velmi obávám. Eh, omlouvám se, Eh, řečníkovi, vy jste jednou zelenou kartu dostal a jsme ve skluzu. Eh, musíme pokračovat dál. Další v pořadí je eh, paní Wertmann na jednu minutu. Děkuji, pane Zpráva o evropské dimenzi sportu je zejména pro společnost velmi důležitá. Článek 165 eh, Lisabonské smlouvy dává sport mezi pravomoci Evropské unie. A je to důležité, protože jde o podporu zdraví, tolerance, turistiky a tak dále. To je vidět u nás v Salzburgu. My třeba v létě skutečně vidíme, že eh, v termínovém plánu různých akcí mají sportovní akce své pevné místo pro každou rodinu. A je to také důležité pro naše eh, starší občany a také je žádáno, aby ženy byly ve sportu více zastoupeny konstruktivní požadavky na doping a korupci ve sportu, tedy proti nim, tak já doufám, že se to brzy zlepší a děkuji panu zpravodaji za zpráv. Děkuji vám za slovo. Další promluví paní Matera na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Já jsem vždycky byla přesvědčena, že sport má zásadní vzdělávací roli také spojuje kulturu a vzdělání. Eh, je to záležitost emocionální, je to důležité pro pocit integrace, za, začlenění. Cílem musí být to, aby sport byl homogenější a aby se zajistilo také to, že je zde sport pro všechny, bez jakékoliv diskriminace v Evropě. A proto nemůže zůstat pouze v hranicích jednotlivých států. Je to, je to předmětem zájmu celé Evropské unie a Evropská unie by tady měla jednat. Sport v současné době prochází vážnou krizí kvůli eh, zločinům spojeným se sportem. Například tady máme skandály se sáskovými kancelářemi, manipulace, manipulace sportovní soutěží pro finanční zisk. Takže je skutečně eh, žádoucí, aby evropské instituce měly nad světem sportu větší kontrolu, aby skoncovali s touto zločinnou praxí. Je třeba, abychom měli podrobné nařízení, která by mohla být implementována a zlepšila by situaci ve sportu, eh, zlepšila by, zregulovala by například eh, přestupy hráčů, fungování agentů a tam také samozřejmě doping. A nyní promluví paní Childers na jednu minutu. děkuji diskuse dnes večer, myslím, otevřela mnoho uh, možností pro komisi, jakými způsoby podpořit sport. Já jsem Eh, se dívám na tuto věc z jiného pohledu, z pohledu psychologa se zkušeností 25 let, protože tento eh, aspekt je podceněn. Eh, cvičení vede k zvýšení adrenalínu a endorfinu a skutečně dokáže vdechnout nový život sportovci. Myslím si, že na základě dis- diskuse komise pochopí i tyto aspekty a těším se na další debatu. A nyní pro promluví pan Takula na 1,5 minuty. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella teitä teidän puheenjohtajuudesta. Olen iloinen siitä, että meillä on näin sporttinen puheenjohtaja myöskin chtěl bych říci eh, tedy nejdříve vyslovit gratulaci eh, k vašímu zvolení místopředsedou. Eh, já chci poděkovat zpravodaji za dobrou zprávu a mohu také říci, že komisař, paní komisařka velice dobře pracuje pro sport. Sport je vlastně největším občanským hnutím v Evropské unii a z tohoto důvodu by taky měl mít svou jasnou roli v EU. Je tedy na čase přistoupit ke konkrétním opatřením. Tato zpráva udává celkem správný směr Sport má samozřejmě vynikající vliv na zdraví, ale má také začlenující vliv ve společnosti. A samozřejmě je taky dobrý pro boj proti rasismu v Evropě. Financování je samozřejmě důležité a já bych chtěl potrhnout to, že doufám, že v rozpočtu vyhradíme pro sport dostatek financí, abychom také mohli překonat národní monopoly v této oblasti pomocí financování našich opatření. Závěrem dovolte ještě něco k vlajkám. V Evropě všude vlají evropské vlajky a já si myslím, pokud tady ve fotbale člověk podporuje vlastní tým, když například hraje anglický tým, tak já myslím, že by také mohla být i evropská vlajka. Dala by tomu nový aspekt. Dukakis. Děkujeme na jednu minutu paní Jana Dukakis. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a rovněž dovolte, aby vám poblahopřála k zvolení. Já jsem Britka a samozřejmě si uvědomuji důležitou roli sportu v našem životě. To, co nechápu, ovšem je, proč by EU se mělo jaksi míchat do sportu. My bychom se měli zabývat růstem, pracovními místy, jednotným trhem. Tato zpráva prošla sedmi výbory. Já jsem stínovou zpravodajkou za naši skupinu EKR ve dvou výborech. Chtěla jsem dneska vystoupit o britských ženách, které v podstatě jsou mm, například Rebecca Addington, hrdinko Kelly Holmes nebo Paula Radcliffe, které mm, jsou příklady pro ostatní. Chtěla jsem říct, mm, jaké je to úžasné u nás v Londýně, to, že budeme hostit olympiádu a paraolympiádu v letošním roce. Ovšem nemohu, protože musím bojovat proti této zprávě, potom, že volá po evropských vlajkách na evropských eh, sportovních událostech a potom, aby měli vlajky na dresech, evropské vlajky. Zároveň jsem proti tomu, abychom utráceli finanční prostředky na evropský, evropské hlavní město sportu v tomto období, když nemáme finanční prostředky. Eh, my prostě si musíme i v Bruselu uvědomit, že žijeme v těžkých časech. Děkujeme. Modrá karta. Paní Jana Dudkakis? Ano, prosím. Uh, pokud jde o evropskou vlajku, rád bych se zeptal, zdy se hovoří konkrétně, že by to mělo být pouze dobrovolné a že to v podstatě bude záležet na členském státě. Čili jak to chápete vy, pokud jde o tu dobrovolnost? Jak to vnímáte? Děkuji. Děkuji. Ano, pokud jde o dobrovolnost, tak to by tam vůbec ani nemělo být zmíněno. V této zprávě jsme zde proto, abychom podporovali sport. Já nejsem proti podpoře sportům, ovšem my podporujeme naše národní týmy a myslím si, že není vhodné, abychom reagovali na tuto záležitost, aby to vůbec bylo v této zprávě. Ta zpráva by byla mnohem silnější, pokud by tam toto slovo vůbec nebylo, ať už jde o dobrovolnost či nedobrovolnost. Je paní Žuber na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, pro nás eh, je tedy eh, důležité pro sociální začlení, sociální rozvoj občanů, aby si mohli dovolit provozovat sport. Jsme proti jakékoliv diskriminaci a toto je třeba aby se o to zasazovaly členské země podporou sportovních svazů, podporou ve školách a tak dále. Tato zpráva jde správným směrem a sport je specifickou oblastí s vlastním rozpočtem. To se tady navrhuje a měl by se z toho podporovat zejména amatérský sport a také by se na tento rozpočet měly používat zisky ze sportovních sázek. Je to dobře. Já si myslím, že je to takto v pořádku. A nyní promluví pan Boris na dvě minuty. To to, které. Dovolte, abych poděkoval, abych poděkoval Ehm, za tuto zprávu, protože se na tom pracovalo poslední dva roky a je to opravdu zpráva, která se dotýká naší nové politiky v oblasti sportu. Tato politika by měla vypadat jinak a miliony sportovců, tisíce sportovních asociací čekají na tuto zprávu a právě proto bych velice rád poděkoval zpravodaji ještě jednou. Pokud je o budoucnost naší politiky v oblasti sportu v následujících letech, bude to záležet na nás, na nás, na parlamentu a zároveň na vás, paní komisařko. Je je zde několik důležitých aspektů, které vnímáme v této zprávě a my samozřejmě se budeme eh, zabývat, eh, budeme sledovat to, jak budou přetaveny do reality. Tři nejdůležitější oblasti dopad soci, eh, sociální, ekonomický, a zároveň na různé spolky, asociace. To vše je podle mého názoru pro oblast sportu nesmírně důležité. A nyní, jak vylepšit celou věc, jak napravit chyby, ke kterým došlo. Různé mm, například eh, agenti sportovní, potřebujeme systém transparentní, je to systém, který by měl umožnit eh, nacházet nové talenty, mladé talenty, který by měl umožnit eh, trénink těchto nových, mladých sportovců, čili tyto, ta, tato profese je nesmírně důležitá, ale zároveň je zde otázka financování, spravedlivého financování sportu. To je rovněž důležité s ohledem na vzdělávání těchto mladých talentů. Ovšem jsou zde i jiné otázky, například když hovoříme o manipulaci z výsledky zápasu, se zápasy, samozřejmě, že to nemůžeme akceptovat, jsou zde různé mafiánské tendence, dále je to záležitost určité sportovní etiky. Vážená paní komisařko, je to veliká výzva, Mím jsou to strukturální fondy, především sociální fond, který by mohl vylepšit tuto sportovní základnu a který by zároveň mohl dát všem sportovcům určitou šanci na konci jejich kariéry, tak aby díky díky tomuto fondu například mohli předávat své znalosti jiným mladým. Je to úžasná zpráva, která opravdu hovoří o, jednak o, mm, o, o eh, olympijských hrách, všech oblastech, které jsou důležité pro členské státy. Děkuji pěkně, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych podpořit návrh tohoto usnesení k sociální úloze sportu. Chtěla bych, aby sport byl povinným předmětem ve školách a jsem také proto, aby všechny na sportoviště byla užívána širokou veřejností po skončení vyučování. Sport má potenciál zlepšovat úroveň zdraví, měl by to být tak, ten fenomén, který dokáže integrovat sociálně vylučování vyloučené a eliminovat diskriminace. Mezinárod, diskriminaci mezinárodní, mezigenerační sportovní eh, činnost muž, má celou řadu přínosů pro společnost a sport mladých znamená smysluplné využívání volného času, odstraňování drog a násilí. Jako žena a bývalá aktivní sportovkyně bych čekala více podpory pro ženy, které sportují, rovný přístup a a opatření v oblasti rovnosti příležitostí. Děkuji. Váš příspěvek a nyní promluví na dvě minuty pan Kelly. Děkuji, pane předsedu. Já bych eh, chtěl vyjádřit též svou účast, eh, co se týče eh, té tragédie v Egyptě. Zpráva je, je taková, že jsem se velmi rád účastnil této diskuse, zejména proto, že mám velkou zkušenost se sportem. Byl jsem předsedou Irské asociace sportovní. Tato zpráva nám dává příležitost s ohledem na článek 165 Lisabonské smlouvy a, a jsem rád, že byla tato práce odvedena. Ty Mm, jsem rád, že byly přijaty pozměňovací návrhy, které se týkají sportu na nejnižší úrovni. E, přijata také deklarace loni zde možnost e, mm, sportovní turistiky, rozvojový regionální fond a sociální fond, které by mohly být použity na sportovní infrastruktury a také důraz na původní, originál, původní sporty, který, mm, jejíž příkladem může být sport u u nás. Eh, eh, bylo také, byl zmíněny finance, rozpočet paní komisařkou a je třeba zdůraznit, že sport eh, zahrnuje 15 milionů lidí, což je 3,6 HDP Evropské unie. To je celá řada dalších argumentů, ale rozhodně to zdůrazňuje důležitost společnosti. Já si myslím, že co se týče té flajky, není zde nic špatného špatného, kde jinde by měla evropská vlajka být vidět, uvnitř Evropské unie nebo mimo ní. Takže ta argumentace je jasná a Evropská hlavní města sportu, to je také velmi žádoucí vývoj, to jsem viděl u nás. A také Erasmus pro všechny, dobrý rozpočet, dobré návrhy, je potřeba je realizovat. Za slovo a nyní promluví pan Belet na dvě minuty. Eh, eh, voorzitter eh, mevrouw de commissaris goedenavond. vooraf feliciteer Děkuji vám, pane předsedo. Připojuji se k blahopřání k vašemu nové funkci. Já doufám, že tato zpráva že zažije širokou podporu napříč politickým spektrem na plénu, protože je skutečně velmi dobrá. Samozřejmě je to výhoda, sport je výhoda pro zdraví a tak dále, to je naprosto jasné. A my potřebujeme určité opatření na to, abychom zajistili integritu sportu a aby tam prostě nebylo místo pro legální jednání. Eh, pane eh, předsedo, eh, paní komisařko, já bych chtěl říct ještě něco britským euroskeptikům, kteří tady už nejsou. My dnes jsme zažili desítky mrtvých na stadioně v Egyptě a není to eh, první takový případ, čili skutečně je důležité, aby sport eh, získal určitou evropskou dimenzi, abychom teda, aby tam nebylo místo pro různé eh, gangstery, raudis a rasismus a tak dále. To ve zprávě je a proto potřebujeme evropský sport. Paní komisařko, budeme vás v tom podporovat. Potřebujeme databanku Raudis, výměnu informací mezi nimi, tedy o lidech, kteří se věnují eh, násilí a rasismu na stadionech. Totež se týká eh, boje proti dopingu a sázkám, které jsou podvodné. Ehm, někteří se tady eh, velice eh, zasazují proti evropské vlajce, která může být eh, na tričku. Ale to, co řekl pan Kelly, je správně. To je všechno dobrovolné, nebo tady mám subsidiaritu. Nyní otvírám proceduru Každý Mám tady množství přihlášených, budu jej muset omezit podle toho, jak jste se přihlásili do diskuze. První předávám slovo panu Mikolášikovi. Děkuji pěkně Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegové, kolegyně. Eh, sport stírá rozdíly mezi lidmi, neboť se týká všech občanů EU bez ohledu na pohlaví, etnikum, náboženství, věk, státní příslušnost či sociální postavení. Pravidelný sport přispívá ke zdravému životnímu stylu a zvyšuje celkovou úroveň zdraví občanů EU a proto je třeba více propagovat aktivní sport nejenom ze strany pracovníků ve zdravotnictví, ale také ze strany politických představitelů. Pro lidé s duševním nebo tělesným postižením je sport zvláštní kategorie, která jim umožňuje vytvářet si nové pozitivní vztahy v kolektivu mezi sobě navzájem a začenují se lépe do společnosti. Má to také společenskou vzdělávací akci, pardon, funkci eh, v práci společenské multikulturálním Eh, multikulturní prostředí a tak dále. Já tuto zprávu podpořím, protože obsahuje řadu výborných myšlenek, iniciativ a také pamatuje na rozpočet. Děkuji za váš příspěvek a nyní na jednu minutu Madame Tikau. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem místo předsedkyní výboru pro dopravu a cestovní ruch a myslím si, že sportovní aktivity podporují například i rozvoj cestovního ruchu v Evropě a právě proto bychom měli vytvářet synergie mezi těmito oblastmi, modernizovat různé infrastruktury v této oblasti. Takovým příkladem synergie mezi těmito dvěma oblastmi je potenciál v oblasti cyklistiky eh, Euro Bílej pro, eh, projekt eh, pokrývá asi 7 tisíc kilometrů různých stezek v Evropě, mm, cykli, cyklostezek a představuje to sociální integraci, podporuje to komunitní život, podporuje to rozvoj na místní úrovni a právě proto si myslím, že tyto cyklostezky jsou důležité pro celou Evropu, například i eh, v okolí Dunaje a podporují rozvoj celého tohoto dunajského regionu. Dále je to role místních regionálních orgánů tím, že budou vytvářet různé, mobil, eh, různé plány, urbání plány budou, budou mít dostatečné finance pro rozvoj těchto infrastruktur. Paška na jednu minutu. Děkuji za slovo. Úvodom by som... Děkuji za slovo. Chtěl bych ocenit, že eh, novou smlouvou získala komise možnost organizačně a finančně přispívat sportu. Moderní společnost trpí nedostatkem sportu, což vede k poškozování zdraví, obezita a další zdravotní komplikace. Je proto potřebné abychom vnímali podporu sportu jako podporu zdraví, což také se může odrazit v nižších nákladech na zdravotnictví. Pokud budeme propagovat zdravý způsob života a sport, budeme se, měla by, ta taková propagace by se měla stát prioritou Evropské unii. Měl bychom také podporovat sportovní uh, utkání a soutěže na základě společných zájmů. Dobře organizovaná podpora sportu komisí pomůže i lepšímu vnímání EU našimi občany. Nyní promluví na jednu minutu paní Dodds. Pane předsedo, paní komisařko, Severní Irsko je velkým sportovním národem a mluvím o tom proto, že za posledních 18 měsíců eh, jsme vyhráli tři velké golfové eh, turnaje. A přitom si nemyslím, že evropská vlajka by skutečně vedla k tomu, že bychom byli tak dojati, jako byla vlajka města Alstr. Chci, pane předsedo, upozornit na bod H, který uvádí, že mezinárodní soutěže jsou referenčním modelem a měli bychom uh, uh, se zaměřit na aspekty naturalizace, problémy, které má Irská fotba, fotbalová asociace v severním Irsku, která za poslední eh, eh, léta se setkala se situacemi, kdy eh, se hráči, kteří, kteří byli vlastně britskými občany, ale přesto totožnili s irskými kluby. Záborská. za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, Ráda bych se zmínila při této příležitosti, že Slovensko mělo v předchozí období komisaře, který zastřešoval i sport komisař. Jan Figel počas celého období přikládal velice významnou úlohu sportu v Evropské unii, angažovala se za čistotu sportu. Dovolte, abych citovala z jeho projevu. Spod rozvíjí podobné hodnoty, které potřebuje evropská společnost a je velice silným komponentem ve formování demokratické společnosti. Má v sobě mnoho pozitiv, ovšem jsou s ním spojována i mnoha negativa. Peníze ve sportu včas to rozhodují mnohem více než sportovní výkon násilí na sportovištích, rasismus, doping. To je rakovina, která ničí sport. Abychom mohli čelit těmto problémům, musíme mít k dispozici pravidla. Dovolte na závěr dodat, že jsem čestnou předsedkyní ženského hokejového týmu a mohu potvrdit, že rovnost příležitostí ve sportu zdaleka zatím není realitou. Děkuji. A posledním řečníkem bohužel je pan Matula na jednu minutu. pentru raportul excelent. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za úžasnou zprávu, která přichází opravdu mm, dobře e, v, v tomto je dobře načasovaná, když hovoříme o evropské dimenzi sportu, protože sport má obrovský rozsah, zdraví, vzdělávání, podpora, míru. Myslím si, že bychom měli věnovat velikou pozornost nejenom profesionálním, ale i mm, sportovcům, ale i dobrovolníkům. Investice do sportu znamená méně financí vynakládaných na eh, problémy spojené se, zdravot, se, s veřejným zdravím. Myslím si, že i eh, seniori, děti by se měli ehm, věnovat sportu, poskytovat eh, sportovní vybavení našim školám, to je zásadní, mm, alespoň tři hodiny sportovních aktivit týdně by měly mít děti. To je doporučení například Evropského parlamentu. A to jsou pouze některé argumenty, proto, abychom měli samostatnou rozpočtovou položku pro sport v rámci, v rámci víceletého finančního rámce, abychom odpověděli i podmínkám Lisabonské smlouvy. Kolik bohužel se omlouvám, máme před sebou ještě jednu minutové eh, rozhovory a eh, to je zhruba na půl hodiny a měli bychom končit v 11 hodin. Omlouvám se. Eh, paní komisařko, nyní předávám slovo vám, abyste schrnula tuto diskuzi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych ještě jednou zdal hold panu Fisasovi za vynikající zprávu, která se velmi významně shoduje eh, s linií uvažování v komisi, pokud se týče sportu v Evropě. Komise velice ráda a je již připravena eh, začít uplatňovat eh, opatření, která jsou z této aspoň některá z nich, která jsou zde eh, zmíněna. Pokud se týče loga Evropské unie nebo vlajky Evropské unie, ti, kteří o tom hovořili velmi emocionálně, už tady nejsou. Já si myslím, že my máme ve sportu mnohem významnější výzvy, které musíme nějak zvládnout. A já bych zmínila například násilí ve sportu, poněvadž třeba dnes zahynulo eh, přes 70 lidí na jednom stadioně a tisíc jich bylo zraněno jen dnes večer. Takže toto je určitě jedna eh, z výzev a není jediná, s nimiž je naléhavě něco udělat třeba. Komise navrhuje tedy nový program, který by nám dal nástroje a také zdroje na rozvíjení evropské dimenze sportu. Proto já se velice těším na spolupráci s vámi všemi, s vámi, kteří věříte ve sport a věříte, že pro nás může něco udělat. Děkuji vám. Tuto závěrečnou řeč e, nyní předám slovo zpravodaji panu Lisasovi. Děkuji pane předsedo. Rád bych poděkovala všem kolegům, kolegyním za jejich vystoupení. Nebudu zde už prodlužovat Ehm, a nebudu zde hovořit o některých lžích, které zde zazněly ohledně této zprávy. Jediná věc, kterou bych ještě rád zdůraznil, je důležitost sportu. V různých oblastech eh, je to záležitost nesmírně důležitá pro celou společnost, pro integraci mm, těch ehm, znevýhodněných skupin a tak dále do společnosti. Dále je to záležitost, která je důležitá pro pracovní místa. Představuje 15 milionů eh, pracovních míst, eh, přes 5 aktivních eh, aktivních pracovníků, představuje to více než 3 HDP a proto jsem nesmírně rád, že komise podporuje naši zprávu. A rád bych odvážně požádal komisi, zda by strukturální fondy nemohly být aplikovány i na oblast sportu konkrétně. A rád bych poděkoval rovněž všem politickým frakcím za jejich podporu, kterou mi vyjádřili, protože i díky této podpoře budeme, doufám, schopni tuto zprávu zítra přijmout. Děkuji. Také abych ocenil eh, vaši zprávu a jenom přidal ze zkušenosti, když jsem byl členem Rady Evropy, tak jsme se zabývali násilím na stadionech, což má i tuto souvislost a myslím si, že některé zprávy, která Rada Evropy eh, v této věci již učinila, by bylo dobré si vzít a prostudovat a mohli by být i obohacením. Děkuji vám. Eh, dámy a pánové, tímto končím diskuzi k této zprávě a máme před sebou poslední bod dnešního programu a to jsou jednominutové eh, rozhovory.